členských států, tak tam právě se seškrtávají tyto investice a my potřebujeme vize v ekonomické politice. A potom eh, můžeme dodržovat pakt stability a podívat se na to, jak to nejlépe dělat. A myslím si, že to je největší rozdíl v pohledu na economic governance ze strany naší a ze strany rady. Děkuji a nyní pan Rangel, rovněž minuta a půl. Vážený pane předsedo,